Good afternoon once again. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Opět vás tady vítám, vážení kolegové. Nyní nás čeká další zasedání, to veřejné slyšení a fakt zdroje. Celosvětový politický závazek odpovědnosti za ochranu. Jak víte, zodpovědnost za ochranu, to je globální závazek, který podpořili všechny členské státy OSN OSN v roce 2005 na summitu proti genocidám a zločinům proti lidskosti. Máme zde aktuální situaci v Sýrii a další země, které jsou ovlivněné traumatickými událostmi. A každý rok AFED připravuje návrh pro doporučení Evropského parlamentu pro radu tak aby se to odrazilo v prioritách EU při zasedání OSN. Letošní e, zprávu připravil e, bulharský kolega Kovačev pro 72. společné zasedání OSN a hlasovalo se o něm 30. května na AFED a týká se to právě toho tématu Responsibility to Protect. Jde o to, Dále posílit eh, roli R2P, což je zásadní princip. Podpořit roli R2P v eh, členských státech OSN. A je třeba pracovat tady na řešení konfliktu lidských právech a rozvoji, podpořit OSN v eh, vykonávání zásadní role pomoci zemím v R2P a propagovat eh, širokou definici tohoto principu R2P. Je zde místo předsedkyně výboru Droa, paní Lochbiller a je tady také pan eh, pan, teda pan Pensery tu není, omlouvá se a prosím paní Lochbiller o úvod. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to skvělé, že společně zasedají AFET a DROA na tomto slyšení. Dovolte mi, abych vás ocitovala Kofio Anana, který před dlouhou dobou řekl, že dnešní eh, porušování lidských práv znamená války zítřka. A tento pojem responsibility to protect je opravdu důležitý pojem, když tedy vláda a mezinárodní společenství udělali vše proto, aby chránili lidská práva předtím, než přistoupí možná i k prvku vojenské intervence. Takže je opravdu dobré, že o tomto tématu odpovědnosti za ochranu diskutujeme i na výboru DROA z hlediska lidských práv. A jsem ráda, že je zde pan Simonovič, eh, speciální poradce OSN R2P. A když hovoříme o určitých situacích, určitých zemí na našem výboru, tak často také hovoříme o možnostech, jak využít ten princip odpovědnosti za ochranu. Eh, v podvýboru pro lidská práva jsme také vytvořili zprávu z vlastního podnětu, která se týkala eh, zločinu proti lidskosti, vážných zločinů a genocidy a porušování lidských práv a tato zpráva bude brzy přijata. Zde opět tedy uznáváme význam toho pojmu odpovědnosti za ochranu. A i když to teď nevím eh, úplně přesně z paměti, ale myslím si, že i eh, v tom našem usnesení se zabýváme také tím generálním shromážděním OSN, které se bude brzy konat a tam také odkazujeme na tento pojem odpovědnosti za ochranu. Takže je to opravdu téma, kterým se intenzivně zabýváme. A je zde s námi pan Ivan Simonovič z OSN, speciální zpravodaj. Pak je zde Simon e. Adams, což je výkonný ředitel globálního Eh, Centra odpovědnosti za ochranu v New Yorku. A pak je tady s námi Erik David, eh, významný profesor práva na svobodné, úrovni, eh, na svobodné univerzitě v Bruselu. A pan Leffler LDPFDIAS. E Máme zde tedy celou řadu skvělých eh, řečníků s externími vstupy a možná tedy by mohl pan Simonovič začít a informovat nás. Děkuji vám, vážení spolupředsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Dovolte mi na úvod poděkovat organizátorům, že téma odpovědnosti za ochranu zařadili na program tohoto slyšení a také za to, že mě pozvali k účasti na tomto zasedání. Pro mě je to skvělá příležitost, jak vás informovat o aktuálních výzvách v oblasti R2P a také vyjádřit mé obavy i naděje. Jsem velice potěšen, že během tohoto slyšení budete mít také příležitost si poslechnout pana Simona Adamse, což je můj kolega i přítel, s kterým spolupracuji v New Yorku, a že zde vystoupí také významný akademik, pan David a Leffler. Ten pojem eh, znamená potřebu spolupráce mezinárodní organizací, občanské společnosti, neziskovek, i akademické sféry, i jednotlivých členských států. Já jsem byl informován, že povědomí o R2P mezi poslanci je rozdílné. Dovolte mi tedy takový stručný úvod k tématu odpovědnosti za ochranu a potom se budeme věnovat aktuálním trendům. V roce 2005 byla světová konference, na níž vznikl dokument, který přijali čelní světoví představitelé a šéfové vlád a podpořili ten princip odpovědnosti za ochranu, responsibility to protect. Co to znamená? Je to taková primární povinnost každého členského státu, aby chránil obyvatele na svém území, aby je chránil proti různým zločinům, proti genocidě, válečným zločinům, zločinům proti lidskosti i chránil je před etnickými čistkami. Pokud členský stát není schopen takovouto ochranu poskytnout sám o sobě, pak je povinností ostatních členských států, aby tomu danému členskému státu pomohli. Ale pokud eh, jasně stát selže v ochraně obyvatel na svém teritoriu, nebo možná sám, je eh, zapojen do páchání krutostí, pak je to odpovědností všech členských států chránit obyvatele. A sice prostřednictvím OSN, včetně Rady bezpečnosti OSN. Tyto kroky mohou mít různou podobu od mírových opatření typu mediace až po využívání nátlakových prostředků typu sankce a nebo i použití násilí jako takové poslední možnosti. Evropský parlament eh, vyjádřil velké odhodlání podporovat od začátku ten závazek odpovědnosti za ochranu. Tento závazek odráží usnesení Evropského parlamentu z roku 2013. Možná nejvýraznější usnesení o odpovědnosti za ochranu, které kdy bylo přijato eh, nějakým eh, mezi vládním orgánem. Když zde byl, byla výzva, e, která bohužel zatím nikdy nebyla zrealizována, tak přesto celá řada kroků právě navazovala na toto usnesení. Například pan Leffler, který byl jmenován do funkce odpovídající za R2P a posílil se také ten systém včasného varování v rámci externích služeb. Je to uváděno pod zkrátkou PRISM. A máme zde také globální zahraniční politiku EU, to strategie EU, která také výrazně odkazuje na R2P. A velice nedávno byl přijat konsenzus v oblasti rozvoje a ten také odkazuje na tento princip odpovědnosti za ochranu. Jsem velice potěšen tím, že jste zorganizovali toto slyšení a myslím, že opravdu přichází v pravý čas, protože odpovědnost za ochranu momentálně čelí globálně velkým výzvám. Dochází ke globálním posunům od hodnot a e, mezinárodní zahraniční politice založené na právech, po takovou neomezenou zahraniční politiku založenou na národních zájmech oslabuje mezinárodní solidarita a multilateralismus a to má negativní dopady na zodpovědnost za ochranu. Podpora EU pro odpovědnost za ochranu je proto opravdu něco, čeho si OSN velice cení. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen o tom, že odpovědnost za ochranu eh, je nyní na takovém bodu zvratu. Proč? Je zde tak velká diskrepance mezi eh, tím závazkem R2P a páchanými krutostmi. Od roku 2005 ten závazek odpovědnosti za ochranu byl několikrát opakován. Více než 100 zástupců členských států se zapojilo každý rok do diskusí valného schromáždění OSN a opakovali, že mají ten závěsek odpovědnosti za ochranu. Na více než 50 dokumentů Rady bezpečnosti OSN o to odkazuje. Také usnesení Mhm. Rady pro lidská práva, více než 20 z nich na ně odkazuje. Eh, různá eh, mírové dokumenty dnešní doby to obsahují také, ale podívejme se na to reálně. Dochází k nárůstu páchání krutých činů. Zvětšuje se počet konfliktů, zvyšuje se počet civilních obětí konfliktů a také ta proporce, proporcionální podíl zabitých civilistů se zvyšuje. To znamená, že se buď odmětmi eh, neselektivních útoků, anebo je na nich útočeno přímo. A hovoříme tedy o takzvaných krutostech, eh, válečných zločinech a když je to systematické, tak eh, eh, označujeme jako zločiny proti lidskosti. Dopady zná, všichni dobře znáte. Máme nejvyšší množství uprchlíků od doby konce druhé světové války. Přes 21 milionů. A, a velké množství z nich se snažilo najít bezpečné útočiště a přicházelo také do zemí Evropské unie. Myslím si, že tedy odpovědnost za ochranu došlo do bodu změny. Buď bude tento závazek efektivně implementován, nebo to bude takový pouhý ústní příslip, který bude ztrácet na významu a možnostech. Takže co můžeme udělat? Jak tomu můžeme pomoci? Stávající situace i trendy jsou negativní. Myslím si, že je na čase tyto trendy zvrátit, že zde k tomu panuje i náležitá dynamika a já bych vám rád vysvětlil, proč tomu také je. Za prvé, máme nového generálního tajemníka OSN a jeho prioritou je prevence. Je to důležité. Odpovědnost za ochranu je součástí jeho všeobecného prevenčního programu, kdy je pod podtržen e, význam prevence těch hrůzných trestných činů. E, budou-li jeho oznámené reformy úspěšné, tak by se tedy mohly změnit alokace sil a směrem k prevenci i institucionální změny by více přiblížily tři pilíře OSN tedy mír a bezpečnost, rozvoj a lidská práva a přiblížili je právě při té prevenci těch krutostních trestných činů. Já jsem ve své funkci relativně nový, mám ten mandát v oblasti 2P necelý rok. Měl jsem předtím jiný mandát, kdy jsem byl asistentem generálního tajemníka pro lidská práva. To byla velice operativní role. Opravdu doslova do písmene jsem navštívil všechna místa, kde jsou eh, páchány kruté trestné činy. A zjistil jsem, že, prostřed, že úspěšnost OSN se neměří v počtu usnesení, která schválíme, ale v tom, jak opravdu zapůsobí na skutečný život a ochrání lidi před krutostmi. A mám tuto zkušenost ze svého předchozího mandátu a přináším si ji do, do svého stávajícího mandátu. Co je nejdůležitější, je implementace odpovědnosti za ochranu skutečně v praxi. A ta praktická implementace znamená, zodpovědnost za prevenci, to je klíčové. Dovolte mi, abych vám sdělil dobrou zprávu. Generální tajemník přijal jako téma výroční zprávy o 2P zodpovědnost za prevenci. A to také znamená změny od takových koncepčních debat směrem k operativnímu aplikování toho principu odpovědnosti za ochranu. Včera jsem předložil zprávu s názvem Implementace odpovědnosti za ochranu, zodpovědnost za prevenci. Předložil jsem ji generálnímu tajemníkovi. Ní bude ještě trochu Eh, schvalovat, potom bude přeložena do všech eh, oficiálních jazyků OSN a 6. září by se tedy na valném schromáždění OSN měla eh, konat interaktivní diskuse o této zprávě. Přestože tato zpráva ještě tedy není schválena generálním tajemníkem, ale mohu vám už sdělit její základní doporučení pro členské státy, pro mezivládní orgány i klíčové závazky klí... Eh, sekretariátu OSN, včetně generálního tajemníka. Začal bych doporučeními pro členské státy. Všechny členské státy by měly podepsat a ratifikovat eh, smlouvy o lidských právech, které jsou relevantní v souvislosti s prevencí krutostních trestních činů. Všechny členské eh, státy by měly zavést rizikové analýzy páchání krutostí ve svých eh, pravidelných státních zprávách, které předkládají Radě pro lidská práva. Všechny členské státy by měly aplikovat stávající mechanismy. A v této souvislosti jsou klíčovými mechanismy, mechanismy parlamentních rozprav. Tedy náležitá analýza rizik a diskuse opatření. Jak eh, tedy překonat určité nedostatky v oblasti odpovědnosti za ochranu. Jak by takové diskuse mohly vypadat? Mohly by se týkat otázek rozpočtu, zda například pro tuto prevenci jsou dostatečné prostředky vymezeny, potom pravidelné e, zprávy podávané e, eh, OSN nebo ombudsmanovi, potom například program prevence krutostních činů nebo specifické výbory či podvýbory, které by se přímo věnovaly prevenci pátání, páchání krutostí. V této souvislosti, v souvislosti s těmito doporučeními, vás mohu ujistit, že už jsem kontaktoval no, například různé sítě poslanců nebo ombudsmanů, a Združení vnitrostátních organizací pro lidská práva a chtějí opravdu usilovat o tu praktickou implementaci těchto doporučení. A každé z těchto sítí organizací eh, podám velice praktické informace, jak to doporučení implementovat. A nyní mezivládní mechanizmy. Valné schromáždění by mělo přijmout usnesení, které by dalo místo odpovědnosti za ochranu eh, prevence před krutostmi eh, na valném schromáždění v lednu. To znamená, že ta neformální diskuse by získala i formální rámec pro diskuzi odpovědnosti za ochranu a prevence krutostných činů. A znamenalo by to také větší účinnost takovéto debaty, tím, že by se stala formální, byly by z ní i psané zápisy. Univerzální revizní proces a lepší využívání toho procesu při prevenci zvěrstev, využívání vnitrostátních zpráv, které by obsahovaly analýzu rizik v této oblasti. Také zavedení mechanismů, jak tuto problematiku řešit. O tom by také informace měly podávat náležité zprávy a příslušná doporučení, co by výsledek této revize. Nejde o to na některé státy ukazovat prstem kde mají nedostatky v prevenci krutostních činů, ale jde o to mobilizovat energii a podporu tak, aby docházelo k překonávání těchto nedostatků. Zavedení otevřené debaty na Radě bezpečnosti o její vlastní úloze při prevenci krutostí to by měla být eh, diskuse, která by se konala minimálně jednou do roka na Radě bezpečnosti, byla by otevřená, zdůrazňovala by zodpovědnost členských států Rady bezpečnosti vůči ostatním členským státům v souvislosti s aktivitami a umožňování prevence krutosti A nyní něco k, doporučením generálního tajemníka. Nadále by měly učinit poctivou analýzu našich kolektivních snah implementovat R2P. Prostřednictvím mé kanceláři zlepšit vhled do strukturálních operativních opatření založeno na dokladech, tak aby se eh, zlepšila prevence rizika páchání krtustí. Mělo by se zlepšit kooperace mezi různými entitami OSN, které jsou relevantní v této oblasti a generální tajemník by se měl zavázat použití článku 99 úmluvy tak, aby rizika páchání krutostí byla v případě nutnosti signalizována Radě bezpečnosti. Dostávám se k závěru, vážené poslankyně, vážení poslanci hrajete velice důležitou roli při usilování o implementaci těchto doporučení i odpovědnosti za ochranu jako takovou. To nejenom proto, že jste součástí EU, ale pro, i proto, že jste poslanci. V této době plné výzev má EU významnou globální roli při podpoře odpovědnosti za ochranu a zodpovědnosti za prevenci páchání krutostních činů. Poslanci mají eh, důležitou roli v eh, oblasti zodpovědnosti. Máme zde dlouhý seznam opatření, které jste sami zařadili do parlamentního usnesení z roku 2013, které se věnovalo o odpovědnosti za ochranu, tak kromě tohoto seznamu byste mohli zvážit i další opatření, například každoroční debatu o prevenci krutostních činů a roli evropských institucí v této oblasti. Možná, že chcete využít už stávající diskuse, které už máte na programu, a provést analýzu rizik a zvážení možných opatření. S tím, že se podíváte do situace uvnitř evropských států, ale podíváte se i ven, do svého okolí i do celého světa. Vím, že Evropská unie není úplně na špici těch zemí, kde dochází k páchání krutostí, ale mohu vás ujistit, že neexistuje žádná země, kde by nebyly páchány vůbec, nebo kde by nebylo riziko páchání těchto činů. Takže tato diskuse by nemusela zahrnovat jenom výbor a podvýbor, který je účasten zde, nyní této diskuse, ale mohl by zahrnout i další výbory nebo se odehrát na plénu. Dámy a pánové, když poslanci Evropského parlamentu hovoří, tak jim svět naslouchá. A já vás vyzývám, abyste využívali svoji moc globálně v evropských institucích i v jednotlivých státech, abyste posilovali odpovědnost za ochranu. Vám děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji vám, pane Šimonoviči. Já jsem velice hrdá na to, že jste přišel mezi nás. Děkuji vám za vaše návrhy a jistě se od vás ještě doslechneme další věci v naší diskusi. A nyní má slovo pan David ze Svobodné univerzity z Bruselu. Z Bruselu máte 15 minut, prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Děkuji také organizátorům za tuto za pozvání na tuto schůzi. Já vám přednesu pár poznámek, možná to bude znít trošku akademicky, takže se předem omlouvám. Týká se to odpovědnosti za ochranu z hlediska mezinárodního práva a poukáže především na dvě věci první části okáži, poukáže na to, že to je vlastně již velice dávná otázka odpovědnost za ochranu mm, to je záležitost, eh, kterou se jedná ještě celá stáletí a uvidíme, jaké jsou také právní důsledky. Tak nejprve eh, k tomu, k té původní povinnosti. Ano, tu mají na starosti státy. Například při prohlášení nezávislosti USA v roce, eh, kdy v roce při vyhlášení nezávislosti, kde se cituji, že vláda se musí postarat o to, aby se zaručilo právo na svobodný život eh, Čili to bylo obsaženo již v prohlášení nezávislosti. Článek 1 ústavy také disponuje tím, že e, článek 30 e, ještě jednou upřesňuje a nyní cituji, bohužel citace pana profesora nemáme k dispozici. Je nutno respektovat lidská, základní lidská práva a vidíte, že už tady je přiřazena další věc. A když budeme pokračovat v čase, dostaneme se k prohlášení o univerzálních lidských právech, kde v šestém článku preambule se praví, že členské státy se zavazují k tomu zabezpečit, členské státy se zavazují k tomu zabezpečit jako členy členové OSN zabezpečit ochranu základních lidských práv a svobod. Vidíme, že toto vše tedy jsou dobře známé jevy, hodně již se, opra- hodně již se hovořilo o této odpovědnost chránit. A e, Chcete-li, už v minulosti byla daná premisa k tomuto pravidlu. Podívejme se například eh, na příslušné články předpisů již 19. a 20. století. Opět citováno, je třeba respektovat a zároveň zaručovat, zaručovat všem jednotlivcům na příslušném území svobody a základní lidská práva. A výbor pro lidská práva v jedné obecné poznámce, která byla schválena v roce 2004, že toto, pra, tato právní povinnost, to znamená respektovat a zaručovat všechna práva, zavazuje všechny šéfy států a vlád, je to do určité míry negativní povinnost a zároveň také pozitivní, to znamená zahájit nezbytná opatření pro to, aby tato eh, práva nebyla pouze na papíře, ale byla také uskutečňována. To vše vyústuje ve zcela známou definici právníků a to je povinnost k mm, bezřetnosti, due diligence, eh, která je vlastně takovou zásadou arbitráží, již od roku 2010 eh, ke které se zavázalo Spojené království a OSN. A podívejme se na ty původní zdroje a na nedávnou minulost. Podívejme se na usnesení Rady bezpečnosti z roku 2004 k situaci v Darfuru, kdy Rada bezpečnosti připomíná, cituji, že šéf že premiér sudanské vlády musí zajistit bezpečnost svých obyvatel a ochranu jejich lidských práv. A vrcholný summit v roce 2005 OSN přijal dokument, kde v příslušném článku je formulováno to, co se dnes nazývá R2P, čili odpovědnost za ochranu a čili Každý stát je povinen chránit své obyvatele před genocídou, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. A to je odpovědnost, která patří do té preventivní části zločinu na základě použití nezbytných a přiměřených prostředků. Rada bezpečnosti aplikovala toto právo již 70krát. Nejprve, co se týče obecných poznámek. No, Tedy, vláda má nejdříve povinnost tedy zajistit, aby eh, ta ochrana eh, tam byla. Stýká se to samozřejmě také boje proti teroru v rámci prevencí konfliktu v rámci potírání, pašování, zbrajení. A také v různých situacích eh, eh, se o tom hovořilo například v Guinea Bissau, Demokratické republice Konga, v pobřeží Slovenu, v Jemenu, také ve Středoafrické republice, Mali, Bosna, Hercegovina, Sýrie. Súdán, Darfur, Jižní Súdán, Liberie. U všech těchto situací se to neustále opakuje jako eh, takový modlitevní mlínek, jako krédo se to stále opakuje vláda, že má nejdříve pomyslnost zajistit, eh, aby byla zaručena ochrana. Ovšem, tato povinnost neexistuje pouze pro státy, ale také pro mezinárodní společenství jako takové. Je to tady poněkud vágní pojem, ale skutečně tím myšleno společenství států, které je samozřejmě institucionálně organizováno. Ještě zpět eh, k summitu z roku 2005 v rámci volného schromáždění OSN. A nyní to přečtu. Je tady jasně povinnost mezinárodního společenství, aby v rámci OSN zajistilo, aby bylo použito všechny diplomatické prostředky, humanitární prostředky, veškeré další prostředky podle kapitol 6 a 8 charty, aby se tedy vynaložily veškeré prostředky pro to, aby se chránili eh, občané a národy, populace před válečnými zločinami a dalšími zvěrstvy. A ještě je tam dodatek, který říká o tom, že je to v souladu s chartou kapitola 7 a prostřednictvím Rady bezpečnosti. Tedy se eh, explicitně poukazuje na to, že Rada bezpečnosti může přijmout opatření, i nucená opatření k tomu, aby byla Eh, bylo dostáno povinnosti této ochrany a praxe to již potvrzuje. Tady byly tři důležité momenty. Nejdříve zpráva eh, vyšetřovací akce OSN Trvandi, to bylo v roce 1990, tam to bylo jasně potvrzeno. A pak je zde další zpráva generálního tajemníka OSN, která se týkala masakru v Srebrenici, to bylo také z roku 1990 a zpráva Vysoké komise k Darfur, to bylo z roku 2007. Ve všech těchto zprávách se neustále připomíná, že toto povinnost ochrany existuje. Tady pravidla jsou zcela jasná, nemusí se tady nic nového vymýšlet, ale možná bych se krátce zmínil o právních dopadech, které vyplývají z této normy. Je to norma mezinárodního práva, tedy ta povinnost ochrany, tu mají státy či mezinárodní organizace a jde o to zajistit ochranu obyvatelstva proti zločinům, které jsou kruté. To je tedy jasné pravidlo mezinárodního práva a nedodržení této normy znamená, že státy či organizace mohou být pohnány k odpovědnosti. Tak to je to zakotveno v textech, které jsem zmiňovala, já to tady nebudu vše jednotlivě Eh, rozebírat na tu Vysokou komisi pro lidská práva. To je příliš teoretické, ale někde je třeba přejít eh, od teorie k praxi. Dosud jsem nezažil jeden jediný případ, eh, kde by došlo k skutečně k mezinárodnímu projednánímu případu, že by tady stát nedostala své odpovědnosti, či dokonce mezinárodní společenství bylo pohnáno k odpovědnosti právě z toho důvodu, že nedostalo odpovědnosti ochrany. Já tedy osobně Musím říct, že jsem eh, dočasně eh, byl přesvědčen o tom, že Rwanda eh, předloží námitku proti OSN. V roce 1993 docházelo tedy v Rwandě ke zajištění ochrany civilního obyvatelstva. Týkalo se to zejména Kigali této oblasti a té další oblasti okolo Velkých jezer a my jsme tehdy říkali, ne, toto takto nechceme. To jsou otázky mezinárodního práva a naše komise eh, to vůbec nemá v kompetenci. Bylo to poněkud zvláštní, eh, že ta komise tady nebyla kompetentní. Já si myslím, že eh, se to mělo tedy říct si té komisi samotné. Zna, nazývá se to kompetence kompetence. Právníci to znají velice dobře. Tedy je tady tento závazek, navzory všemu, eh, chránit, který skutečně může sebou nést velice závažné právní důsledky spochybnění tedy odpovědnosti toho státu nebo té organizace, která nedosáhla své povinnosti. Ovšem pak je tady, jsou tady rezoluce Rady bezpečnosti, které jsou důležité a zajímáme proto, protože eh, k tomu ještě dodávají tedy to, že, tady, že stát má povinnost chránit a dále, že stát má povinnost mít k dispozici nutné prostředky pro to, aby mohl splnit veškeré povinnosti. Právě tu povinnost také chránit, což tedy znamená, že E, tady skutečně máme rezoluci, která se týká Haiti. Tam to šlo o to, že stát musí mít e, politiky, které zajistí to, aby měli dost finančních a logistických prostředků pro to, aby mohl plnit své povinnosti tuto misi ochranou. Což je zajímavé. Je to zajímavé, co se tě Slovánska tam nedávno přišlo k tomu, bylo to 14. června letos, kde Rada bezpečnosti e, přijala podobná slova, kde se říká, že státy musí jednat legálním způsobem, vždy legální cestou. Samozřejmě že právní odborníci by řekli takovou tu otázku, položí svým studentům, tedy hypotéza tak toho, že se někde do těch dojde masa, kterou zda tedy má stát zasahovat silou a tak to je, že samozřejmě ne, s výjimkou, že by tady bylo výslovné povolení Rady bezpečnosti. Děkuji vám za vaši pozornost. Thank you, professor David. A teď dostane slovo pan Simon Adams, který je výkonným ředitelem globálního střediska, globálního centra R2P. Je autorem celé řady publikací a zároveň působí v různých zemích. Máte slovo, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, děkuji spolupředsedajícím, děkuji také panu Simonovičovi, speciálnímu poradci a děkuji všem, kteří jsou v sále, děkuji za pozvání, jsem velice poctěn, že k vám mohu hovořit. Myslím si, že někdy zapomínáme, když diskutujeme o těchto záležitostech, že hovoříme o lidských životech. My eh, na v prosinci minulého roku jsem hovořil v Alepo a tak, jak jsem to dělal i posledních pět let jsem eh, uvědomoval své kolegy a žádal jsem aktuální informace a uvědomil jsem si, že každá osoba v Alepu byla buď mrtvá, nebo vysídlená, nebo zmizela. Eh, na to již upozornil můj kolega dnes, je dnem, světovým dnem uprchlíků. 65 milionů lidí ve světě je vysídleno nebo unikají před pronásledováním, což je největší číslo od dob druhé světové války. Vidíme tady zákony na ochranu lidských práv, ale když se bombardují nemocnice a vraždí se o civilní o obyvatelstvo. K tomu dochází takřka všude, ve všech oblastech, které monitoruje naše centrum. Eh, řada peněz se vydává Eh, na, jenom na monitorování, ale snažíme se zabránit konfliktu, jako je Jižní Sudán, Irák a e, mezinárodní komunita sleduje to, e, co se dělo už i v Srebrenici, ale je třeba aby také se hrálo svou roli Organizace spojených národů od roku 1990 až do dneška. Eh, vůbec myšlenka mezinárodního společenství eh, eh, musí být lépe obhajována. Největší mírová oblast ve světě také vykazuje známky xenofobie, nebezpečí terorismu, které se zvyšuje v posledních letech. Nezapomínejme, že slovo genocida muselo být nejprve definováno, aby mohlo vůbec popsat a definovat to, k čemu docházelo ta zvětavstva od druhé světové války. Uvědomujeme si, co se stalo i ve Srebrenici, což znamená, že žádná země není zcela imunní proti těmto krutostem. Je třeba, aby minulost nás varovala a vedla nás k příslušným krokům. Je třeba eh, uvědomit si, že odpovědnost za ochranu byla vlastně přijata již v roce 2005 a snažíme se rozvíjet taková opatření, abychom mohli tuto odpovědnost za ochranu šířit. Je třeba, aby se tato odpovědnost za ochranu stala skutečně univerzálně akceptovanou všude na světě, abychom mohli eh, účinně postupovat proti zločinům, proti lidskosti. Podívejme se na situaci v Líbii, eh, v Sýrii eh, a Eh, tady máme co dočinění s úplně jinou situací, tak jak předřečníci již zmínili v minulých pěti letech od roku 2001 eh, docházelo k intervencím eh, v Libii, které se odrazily v příslušných usneseních OSN. 54 usnesení zveřejnila a přijala Rada bezpečnosti a bylo to, týkalo se to pobřeží Slonoviny, Jemenu, Sudánu, Jižního Sudánu, Jeho Africké republiky. Je třeba, aby R2P bylo e, zakotveno. Podívejme se, co se stalo na pobřeží e, Slonoviny. Myslím si, že zejména situace v Libii nás učí v tomu, že musíme společně postupovat proti zneužívání zásad stanovených. Mezinárodní společenství dnes nejvíc čelí tomu, že aby bránilo a hájilo univerzální lidská práva. Intenzita současných konfliktů způsobuje, že R2 je aktuálnější než kdykoliv v minulosti. První věc, je, která je nezbytná, je působit v oblasti prevence v R2P. To je naprosto, naprostou prioritou pro R2P, abychom také bojovali proti bídě ve světě. Musíme zlepšovat používání stávajících eh, nástrojů, abychom mohli preventivně působit v oblasti zabránění konfliktu ještě předtím, než propuknou. Podívejme se na Burundi, Burundi a Myanmar a vidíme, jak obtížné někdy je eh, proměnit způsoby včasného varování v preventivní akce. Stálý rozvoj mezinárodních struktur se rozvíjí a eh, konzolidují se domácí infrastruktury. Podívejme se na příklad Gany. A z našeho pohledu 59 zemí Eh, což je vlastně jedna třetina členů OSN se zavázali k R2P a vytváří příslušné sítě. V minulých letech se připojili noví členové, včasně Kanady, Rumunska, Jižní Afriky, a dalších. Od května tohoto roku 23 z 29 členů Evro, z 28 členů Evropské unie vytvořili příslušný kontaktní bod a Evropská unie je první regionální organizací, která se stala členem. Také bych rád povzbudil zbývajících pět zemí Evropské unie, aby vytvořilo příslušné kontaktní body R2P. Už jsem se zmínil o významu prevence. V červnu minulého roku 194 poslanců z 23 národních parlamentů a Evropského parlamentu vytvořili Evropskou parlamentní síť pro prevenci genocidy a krutostí. Tato síť se také věnuje zabezpečováním toho, aby efektivněji pracovali příslušní poslanci v jednotlivých státech a Evropský parlament také schválil usnesení týkající se určitého počtu zemí, kde dochází i k riziku eh, krutostí a tam, kde již probíhají, byl tam jmenován eh, Jižní Súdán, Sýrie, Burundi, Somálie a další státy. A myslím si, že toto je důkazem toho, že evropští poslanci si velice dobře uvědomují význam R2P a při každé příležitosti eh, se zohledňuje tato zásada v usneseních Evropského parlamentu, například v nedávném usnesení týkající se Demokratické republiky Kongo, kterou parlament přijal eh, začátkem tohoto měsíce. Evropský parlament se také snaží o spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost a e, pozbuzovat ji pro šíření odpovědnosti za ochranu. Také už si velice vážím závazků Evropského parlamentu k multilateralismu. Eh, včetně příslušných položek v rozpočtu, které jsou věnovány na mír udržující operace. Rada, komise a Evropský parlament, stejně tak jako vysoká eh, představitelka eh, působí, schválili příslušné dokumenty pro R2 2P. Tam, kde selhává R2P a kde dochází ke krutostem, musíme pracovat na společné reakci. Důležitou věcí jsou ty mír udržující operace, eh, eh, protože celá řada takových operací má mandát civilní. V současné době je celá řada pracovníků na těchto, na těchto mír udržujících misích. Příliš mnoho zemí eh, v mnoha zemích ve světě působí lidé, kteří jsou ochotni angažovat se v R2P. Například Středoafrická republika. Tam mise začala teprve rok po dovolení, po, po té, co tady byla eh, schválena a bylo tam eh, zabito obrovské procento obyvatelstva. Další nevíce, to je Kigali, ochrana civilního obyvatelstva, co souvisí samozřejmě s tím požadavkem na ochranu. Nyní je to podpořeno jednotkami. Některé země poskytují tyto jednotky, to je asi 40 zemí, které se eh, zavázalo k tomuto útolu. Eh, pak tady máme eh, principy z Kigali, který převzali některé státy, eh, také důležitý dárci, pak tady máme další mise Evropské unie, ovšem musím říct, že jedna členská země EU podle nejvyšších údajů nepatří k těm 20 nejlepším zemím, které vysílají buď jednotky, či policejní jednotky. Evropský parlament také se snaží tedy doprázet a sledovat toto opatření, tak aby tedy eh, skutečně bylo chráněno civilní obyvatelstvo. Evropský parlament například přijal jednomyslně usnesení, bylo to v roce 2014 v únoru, kde odsuzuje systematické zabíjení islámského státu Eh, náboženských menšin a eh, eh, vlastně jmenuje, nebo zařazuje to do kategorie genocidu. Dále se vyzývají členské státy, aby způsobili pomoc a ochranu menšinám, které jsou ohroženy islámským státem. Je důležité, aby ti, kteří páchají tato zvěrstva, byli postaveni před Mezinárodní soud, proto vítám současné mise Evropské unie, které pracují na celém světě. Máme také čtyři vojenské mise, Eh, kterých se účastní evropské jednotky, jakožto pozorovatele či jakožto školitele. Je to tedy snaha budovat kapacity státu, další oblast. Tam jde o, o opětné budování a o boji proti bezstresnosti po to, co dojde k těmto zvěr, takovýmto zvěrstvem. Jde tedy o uznávání již těch zvěrstev, které byly již spáchány. Evropský parlament je vůbec rozvětujeme tím největším parlamentem, či prvním parlamentem, který uznal památný den holokaustu. Musíme tedy pomáčenským státům eh, znovu budovat své kapacity právě proto, co došlo k konfliktům, což je důležitá prevence dalších konfliktů. Dále boj proti beztrestnosti. Mezinárodní trestní soud je i nadále tím nejdůležitějším grémiem pro boj proti beztrest, beztrestnosti, Generální tajemník hájí práva, ovšem je to obtížná situace i pro ně. Například regionální opatření pro Kambodžu, Argentina, tady se snažíme pokročit dál. Někdy je vývoj slibný. A důležité je mít nezávislé struktury, které posoudí a vyšetří zvěrstva, ke kterým došlo v Sýrii této souvislosti apeluji na vás, na Evropský parlament, abyste vyzvali Irák, Irák, aby zavedl mechanismus pro vyšetřování zvěrstev, které byly spáchány na území islámským státem. Samozřejmě tím mám na mysli také genocidu spáchanou na jezídech. Rád bych ještě e, zpráva z Chalias Aleba z roce 2016, rád to přečtu. Eh, nyní, to, to byly vlastně ty nejhorší letecké útoky, on tehdy napsal, já, se, já vás prosím, abyste omluvili angličtinu. Všichni zemřeme, psal eh, pokud i nadále jezidové budou předmětem takovýchto útoků. Prosím, všichni, všichni zemřeme, pomozte nám. Konec citátu. Jde tedy vždy o lidi. A parlamenty a vlády jsou důležité procházíme velice obtížnou dobu. My jsme se angažovali, snažíme se hájit lidská práva, humanitární zásady, které byly vyvinuty v posledních století. Chceme, aby ti nejzraditelnější měli ochranu. Burma, Burundi, těch zemí je mnoho. Pachatele masových zvěrstev nesmí zůstat bez trestu. A důvod pro to, proč bylo vyvinuto R2P je právě to, že svět potřebuje ochranu Rwanda, Srebrenice a další. Mezinárodní společnosti. bohužel mu stále bylo svědky masových zvěrstev a muselo nějakým způsobem zareagovat. My jsme nechali na pospas osoby jako Chálída v Sýrii, ale i navzdory tomu musíme nadále se zasazovat o ochranu, o realize ochrany v Kongu, v Burmě a v dalších zemích. Myslím si, že je vždy důležité vytvářet jakousi síť a posilovat síť mezi osobami, idejemi a akcemi. A myslím si, že tento parlament, který zastupuje 500 milionů Evropanů, by měl vyslat takový signál v tom smyslu, že je důležité, aby instituce a jednotlivé osoby usilovaly společně o to, abychom permanentně dostali naší kolektivní odpovědnosti. Děkuji vám za váš velmi intenzivní příspěvek a všichni jste nám připomněli, že je to opravdu důležité mít zde stabilní mezinárodní humanitární právo. V celé řadě případů, v celé řadě e, zemí směřujeme vlastně pryč od tohoto trendu. Než dostane slovo pan Lefle, kterého zde vítám, dovolte mi také vyzvat členy AFETA DROA, aby se zapojili do rozpravy. Pan Buchner, možná ještě další? Tak prosím, pane Buchnere. Děkuji vám. Děkuji vám, já bych rád eh, navázal na poslední řeč. Pro mne se zdá, že je tady skutečná propast mezi rozhodnutími na poli OSN a jejich praktickou realizací. Je tady celá řada rozhodnutí, která prostě nemají vůbec žádné dopady, například eh, Gaza, eh, ale také západní břeh Jordánu a celá řada dalších rozhodnutí. Nechci se omezit pouze na tyto dvě, nebo jak to vypadá v kurdské oblasti, kde města jsou bombardována a žijí v nich lidé a kdo vyjde na ulici je zastřelen. Zde nemáme vůbec žádnou reakci. A tady by bylo skutečně nezbytně nutné, abychom tuto propas, ten příklad překonali a něco prakticky učinili. Tady já postrádám možnost OSN přiměřeně reagovat. Co tedy můžeme učinit? Děkuji, možná asi se sbíráme veškeré dotazy. Paní Verža. Pak je Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Řada lidí se zajímá o lidská práva, o jejich respektování, o jejich efektivitu. Já jsem se vždy domnívala, že toto téma je zcela zásadní. Ale jeho uskutečňování se zdá, být zatím velmi eh, pokulhávající, nebo bych řekla, že se špatně rozvíjí. Eh, byli, zažívali jsme v určitých obdobích velkou beznaděj a většinou to, to konflikty špatně skončily, včetně používání článk, aplikace článku 7 úmluvy. Eh, chtěla jsem se vás zeptat, Aby aplikace používání tohoto práva mohlo být skutečně efektivní, co by se mělo udělat jako první věc? Myslím si, že tady jsou si jak právní, tak politické prvky. Myslím si, že OSN čelí eh, celé řadě blokáží, blokací a jak je překonat jak a jak bychom mohli právně se pokusit dostat se ku předu. Jak by mohl Evropský parlament, kromě těch krásných usnesení, která tady schvalujeme a já jsem z těch poslanců, kteří eh, se snaží tematizovat tyto otázky, ale Evropský eh, parlament nemá kompetence v zahraničních záležitostí a jsme občas skutečně omezeně pouze na tato krásná usnesení. Co bychom mohli dělat ještě nad to? Děkuji a teď pan Čip. Děkuji, paní předsedničance. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za informace, která, které jste nám dnes eh, tady dali, poskytli. Kromě toho se chci zeptat na vaše zkušenosti. Jaké zkušenosti jste učinili v souvislosti se Sýrií, Irákem a kdybyste to mohli propojit například se, se situací v uprchlických tábořech v Libanonu a v Turecku. Eh, čelíme teď celé vlně těchto událostí a informace, které dostáváme jsou velmi rozporuplné. Někdy se domníváme, že informace, které dostáváme, jsou věrohodné, ale pak najednou vidíme, že situace na místě je jiná a že určité zásadní prvky eh, nejsou takové, jak se o nich dovídáme. A eh, proto dochází k velice neblým impulzům. A sice, řekl bych, že sice se snažíme nějakým způsobem najít řešení, aby se tito lidé mohli vrátit, kteří uprchli, ale jaké možnosti vidíte vy? Protože bohužel to jsou lidé, eh, kteří se chtějí dostat do Evropy i po té námořní cestě a dochází v těchto oblastech také k pronásledování a ke snaze o naprosté vymícení a likvidaci určitých náboženských menšin či etnických menšin, když vidím situaci jezid, jezid, jezidů, když se setkávám s křesťanskými menšinami v určitých zemích Afriky eh, vidíme, eh, jakým obrovským problémům eh, čelí. A Evropský parlament na to také nahlíží jako na zločiny proti lidskosti. Ale je třeba, aby se na to pohlíželo takto i v rámci vnitrostátní justice. Ale rád bych se od vás dozvěděl ještě jednu věc konkrétně, a sice tato, toto právo na ochranu. Jak to vypadá? například eh, v uprchlických táborech. Tam domnívám se, nereagovalo mezinárodní společenství odpovídajícím způsobem. Netýká se to pouze Turecka. Jaké důsledky vyplývají z této tedy mm, situace s lidskými právy v těchto místech? Dále otázka hybridní války. Hovoří se o tom, že na jedné straně tady není agrese jako taková, ale je tady snaha charakterizovat to jako hybridní válku, ale nedochází prostě k žádnému oficiálnímu uznání ze strany státu, který e, jedná způsobem, který vidíme. Jakým způsobem definovat od toho, kdo je odpovědný za aplikaci mezinárodního práva? Vidíme, eh, kolik tisíců osob eh, bylo deportováno například, nebo kolik lidí opustilo oblasti v, Luhansko, v Luhano v Doněcku. Jak vy se díváte Eh, na to, jakým způsobem aplikovat tedy tuto doktrinu. Děkuji mnohokrát. Prosím vás pěkně, omezte řečnickou dobu. Děkuji za tyto zajímavé prezentace na tomto slyšení. Sýrii a v Iráku jsme byli svědky toho, že v případě, že válka eskaluje, tak eh, mezinárodní fóra jsou v podstatě bezradná, nejsou, nejsou schopná cokoliv udělat. Obdobné tomu bylo v souvislosti s arménskou genocidou, nebo případy. Ve Srebrenici nedalo se nic dělat a potom ex post se vyjadřovala lítost a kritika situace. Já například jsem členem Evropské platformy pro připomínání a my bychom chtěli vyšetřit zločiny komunismu. Tak jako nacisté byli voláni k zodpovědnosti, tak v případě komunismu jsme toto nebyli schopni učinit. Ani zde v EU jsme nezískali skutečnou podporu. To navzdory tomu, že v roce 2009 Evropský parlament přijal usnesení, že bude postupovat právními prostředky v této záležitosti. Princip zodpovědnosti za ochranu je nesmírně důležitý. Je důležité mít princip tohoto typu, mít to zásadu. A jediné, co můžeme dělat, je brát ji čím dál tím více vážně a čím, čím dál tím závažnější kroky. Tak, abychom realizovali tuto zodpovědnost k ochraně a velice si vážíme proto vašeho úsilí v této oblasti. Děkuji, pane Takeši. A nyní bychom mohli postup následuje napřed pan Lafar, by mohl odprezentovat svůj příspěvek a potom závěrečné kolo, kdy můžete zareagovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, a omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale musel jsem ještě vystoupit na jiné eh, konferenci. Nicméně se mi podařilo přijít mezi vás a jsem velice rád že jsem zde s kolegy Ivanem Simonovičem, Simonem Adamsem, profesorem Davidem a dalšími při této příležitosti. Také mě těší, že zde mohu být. Je to poprvé, kdy mohu hovořit v Evropském parlamentu o tématu odpovědnosti za ochranu. A to dělám ve své funkci v SVČ i jako Evropské kontaktní místo pro R2P. Tuto roli vykonávám od začátku roku 2016. A je to pro mě taková výtamná eh, výzva, jak sladit naše politiky, tak aby napomáhly důležité činnosti pana Simonoviče a dalších kolegů působících na úrovni OSN. My se snažíme různým způsobem integrovat odpovědnost za ochranu a prevenci krutých činů v externích činech EU, protože je to jedna z priorit EU v souvislosti s OSN a již od roku 2005 opakovaně se na to poukazuje v OSN na tu otázku, jak to uvést do operativní praxe. Určitě už jste o tom něco dnes slyšeli a odráželo se to i v těch vašich otázkách, které jste položili v rozpravě. My se snažíme toto činit třemi různými způsoby. Možná to zní velice byrokraticky, ale to je tím, že my jsme byrokracie. A tak to prostě se snaží Evropská unie rozvíjet a prosazovat své politiky. Za prvé jde o rozvíjení a e, R2P politického závazku a snažit se o prevenci krutosti. Potom v našich vlastních vnějších aktivitách tento koncept intenzivněji používat a potom používat jej za třetí v souvislosti s různými relevantními aktéry. Prvé politická vůle, tam jde o to bychom eh, toto téma zdůrazňovali v našich politikách jako významný prvek, zvláště činnost vysoké představitelky, která se snaží přispívat k prevenci konfliktu, mediaci, zbližování jednotlivých stran a usilování o to, aby si uvědomovali svoji zodpovědnost. Aha, když se některé věci vymknou eh, z ruky, když vypukne nějaký konflikt nebo se objeví krize v plné síle, tak eh, vzbudit pozornost všech aktérů, členských států i partnerů a použít nejrůznější nástroje, ať už jsou politické, diplomatické, ekonomické, rozvojové, humanitární a podobně. Nicméně když se dostaneme do této fáze, a bohužel už jsme o tom slyšeli v Sýrii, v Iráku, v Jemenu a na různých dalších místě, tak může být už příliš pozdě nebo může být příliš těžké zastavit páchání krutostí. Takže prevence a analýza toho, jak můžeme působit efektivněji, to je důležité. A proto jsme se pokusili propracovat naše systémy včasného varování v oblasti konfliktů a to v tě, úzké spolupráci s OSN, tak abychom včas zachytili příslušné signály a řekli si, jak co nejdříve uplatnit naše nástroje. A to je důležité v našich různých operacích a misích přímo na místě společné bezpečnostní a obrané politiky, zvláště v rozměru ochráňování civilistů. A v rámci toho, kdy usilujeme o to, aby místní i národní aktéři v oblasti bezpečnosti, ať už je to policie mm, nebo vojenské složky, si plně uvědomovali svoji zodpovědnost a byli ochotní ji aktivně přijímat. V souvislosti se zodpovědností je to i otázka, jak zde můžeme spolupracovat v mezinárodním měřítku. Dívat se nad rámec konfliktu, nad rámec dané krize, obnovování společenství a usmíření, což je důležité po krizi. Jo, to podtrhnout tento prvek v souvislosti se zodpovědností zkrátka, že spravedlnost musí být nastolena tak, aby se obnovila důvěra lidí, kteří byli dotčeni. No a to může trvat docela dlouho. Nedávno jsme viděli například eh, případy v Latinské Americe nebo ve Střední Americe, v Chile, v Argentině, kdy teprve 15-20 let po těch činech vlastně justice dostihla ty pachatele. Protože ta zodpovědnost ta nemizí po nějaké transformaci. Ta přetrvává. A ta odpovědnost, o tom jsem hodně diskutoval s Ivanem a kolegy, je samozřejmě zodpovědnost v souvislosti s pachateli, ale i zodpovědnost těch ochránců, kteří svoji roli ochranitelů nezvládli a nesplnili. A to je nejvíce vidět ve společnostech, které nejsou schopné tu svoji společnost ochránit. Ale jde to ještě na do takového širšího rámce, je to zodpovědnost mezinárodního společenství. Proto my podporujeme některé specifické kroky, které možná nepomůžou hned, ale jsou důležité z dlouhodobějšího hlediska. Když se například podíváme na syrskou krizi, tak spolupráce s Mezinárodní komisí pro justici a zodpovědnost při sběru důkazního materiálu a také vytváření syrského mechanismu zodpovědnosti, který byl mezinárodně nezávislý, tak, abychom se postarali o to, že ty důkazy budou k dispozici pro ty kroky, které jednoho dne nastanou. Asi jste zjistili, že v některých dokumentech z nedávné doby jsou tyto pojmy již integrované do našich politik. Jsou v nich integrované tyto elementy prevence krutostí, zodpovědnost za ochranu. To jsou pojmy, které se zvláště objevují v globální strategii vysoké představitelky, která byla prezentována před rokem a v návaznosti na to také v nedávném sdělení o budování odolnosti společností vůči různým typům konfliktu, Prevence krutosti je nesmírně důležitá a také konsenzus oblasti rozvoje která, který také sleduje bezpečnost, stabilitu a preventivní působení. To jsou významné prvky, které zde byly integrovány a my se těšíme na spolupráci eh, s partnery z OSN na tom, jak toto nejlépe operativně uvést do praxe. Také se tomu věnujeme konkrétně tím, že vyvíjíme takovou sadu nástrojů, našich vlastních zaměstnanců a kolegů členských států, které mohou použít přímo na místě, zjistili citlivá místa, slabá místa a potom tedy zvážit, jaké politické nástroje použít k tomu, aby se ty získané znalosti přetavily v nějaké konkrétní kroky, preventivní opatření v nejrůznějších kontextech. na závěr několik slov o těch otázkách, které se zde objevily. Takové zklamání, s ním jsme se setkali, nedostatečný rozvoj principu zodpovědnosti za ochranu v posledních 10-12 letech. My si uvědomujeme, že to je úsilí které je na dlouhou dobu a víme, že zde bude i řada různých porážek, ale budování znalostí nových způsobů spolupráce, nalézáním nových způsobů kombinování našich nástrojů a také zodpovědnosti. vracím, se k tomuto tématu. Na celém světě jasně dávat najevo, že ti aktéři, nebo ti, kdo prostě stále přihlíželi, byl, budou voláni k zodpovědnosti. A že tato zodpovědnost nemizí z hlediska mezinárodního práva. A ať už se bude dělat v té přechodné justici cokoliv. A my jsme zde byli i svým způsobem úspěšní v některých věcech. A zde bych poukázal na jeden případ, protože máme omezený čas a to je kolumbijský mírový proces. Kolumbie podepsala římský statut. A prezident Santos od začátku dával najevo, od začátku mírového procesu, že podepíše jen mírovou dohodu, která bude kompatibilní s Mezinárodním trestním soudem. A došlo k několika schůzkám, kdy se opravdu analyzovala ta kompatibilita transformační legislativy s tím, co je obsahem římského statutu. Tak, aby tento soud mohl konat, pokud to je nutné. A k tomu by nedošlo, kdyby tady nepanovalo to uvědomění v oblasti zodpovědnosti za ochranu. Takže chci uvést to, že zde máme i pozitivní příklady. A úplně na závěr ještě toto. Poukazovalo se tady na situaci uprchlíků, zvláště v Turecku a v Libanonu. Já nechci žádným způsobem zde nasazovat růžové brýle, ale myslím, že je důležité uznat, že Turecko, Libanon a Jordánsko přijali opravdu velkou zodpovědnost tím, že nabídli ochranu osobám, které museli opustit své domovy v Sýrii. Je to velká zátěž, která si zaslouží naši úctu a spolupráci. Jaké byly důvody té náhlé situace v roce 2015? Mohlo tam být různé eh, příčiny. Týkalo se to možná přidělování potravin i intervence různých vnějších stran, které změnily vyhlídky konfliktu. To možná mělo ještě větší dopad než e, situace v jednotlivých táborech to je jiná forma zodpovědnosti za ochranu, protože to jsou lidé, kterým se nedostalo té ochrany, kterou by si bývali zasloužili doma ve svých společenstvích a ve své společnosti. A my, Evropa, Turecko, Jordánsko, Libanon, další, bychom měli dělat, co můžeme. A máme zde právní závazky vyplývající z ženovské úmluvy i morální povinnost pomáhat a podporovat. Ale to nějak neomezuje tu základní zodpovědnost těch, kteří dopustili v první řadě to, aby tito lidé byli vyhnáni ze svých domů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď prosím, teď Kdybyste nám mohl během tří minut odpovědět na otázky, které zde zazněly, pane Simonoviče. Děkuji, já se řadím ty otázky do skupin a myslím si, že vlastně mm, základem těch otázek byla reakce na stávající výzvy v jednotlivých zemích. Jakým způsobem můžeme úspěšně implementovat eh, tuto zásadu odpovědnosti za ochranu? Čelíme situaci, kdy máme velké rozdíly, hlubokou propast na Radě bezpečnosti a toto rozdělení ještě posíleno obhajobou národních zájmů členů OSN, zejména jeho stálých členů. Neexistuje žádná kouzelná hůlka, jak to vyřešit, ale lze vyvíjet tlak. A celá ta idea, abychom měli každoroční konferenci o odpovědnosti na radě ze bezpečnosti pro R2P, je důležitá. Bude-li to otevřená diskuse, tak členové Rady bezpečnosti budou muset skládat účty eh, vzhledem k životě lidí u nich a také odpovědnosti vůči ostatním členským státům protože státy musí vykonávat určité funkce, co by členové Rady bezpečnosti a nedělají-li to, je třeba jim to připomínat. Odpovědnost za ochranu se zrodila na základě tragédie v Srebrenici a ve Rwandě a současná situace musí být odvozená ze situaci v Líbě, ale také v Sýrii a to znamená OSN musí odpovídat za svou akci, ale i za to, když nekoná. A na tu otázku, co by mohli dělat poslanci. Poslanci jsou všude významným mechanismem kontroly a volání k odpovědnosti ve fungování jednotlivých členských států. A Eh, my nemůžeme dělat, říkat, jak si co by jiné instituce měly dělat, ale velice mě těší ten eh, odstavec ve vašem usnesení, který připomíná radě, zač by se měla stavět v rámci diskuse eh, na valném zhromáždění OSN. Eh, usnesení v roce 2013 obsahuje celý seznam eh, opatření, na která jste uvažo- eh, mysleli v té době. Některá z nich byla implementována, vedle mě sedí živoucí důkaz toho v rámci vytváření těch kontaktních míst, ale je třeba, aby následovala další opatření. A jak už jsem dříve řekl, můžete zvážit vést třeba každoroční diskuse o R2P, nebo je můžete zapojit do stávajících diskusí, které máte na programu práce v tomto roku, mobilizace zdrojů. Je dobré, že Simon nám připravil připomenu, že dnes je Světový den uprchlíků a je důležité dělat toto propojení mezi prevenci proti krutostem a také prevencí migrantských toků je třeba vytvořit priority ve směru alokace zdrojů. Děkuji vám mnohokrát a smím-li to říci, byl jsem poctěn tím, že jste chtěli abych se s vámi podělil o mé zkušenosti a to zvyšuje mou naději, že můžeme dospět k pokroku v této oblasti. Děkuji, mohu vám ujistit, že jsme si skutečně velice mm, pozorně vyslechli vaše doporučení. Prosím, pane profesore, a nyní jste na řadě vy. Problém, paní předsedkyně, abych byl stručný, no jak bych to řekl. Problém je klasický. Týká se eh, výkonnosti nebo schopnosti mezinárodního práva pro řešení vnitrostátních věcí. Je tady určitá možnost konat. A kapitola 7 úmluvy to je kapitola, která umožňuje OSN dělat celou řadu věcí, ale je třeba přesvědčit členské státy Rady bezpečnosti a OSN. Podívejme se na tragédie ve Rwandě bylo by bývalo extrémně snadné jednat a reagovat. Eh, eh, určité státy, včetně Belgie, se snažili vyvíjet tlak na OSN, aby došlo ke stažení těch jednotek ve Rwandě. To byl skutečně obrovský skandál. Uh, Ehm, měli bychom se stydět jako Belgičané, ale Belgie nebyla jedinou zemí, která o to usilovalo ehm, dokonce Německo. A, od, a stalo se příliš málo věcí, ne proto, aby se zastavila válka, ale alespoň proto, aby se vytvořily bezpečnostní zóny. Ehm, podívejme se na počet uprchlíků Byly tady rukojmí milice, které masakrovali tuci ver tuci eh, v hotelu a eh, hledělo se stranou. Ale přece jenom jiná operace umožnila zachránit 2000 osob. Sýrie je daleko komplikovanějším případem než Ruanda, samozřejmě ale neměli bychom hovořit o minulosti, měli bychom z ní však vyvodit důsledky. Jsou věci, které je možné dělat a to je zejména v té zákulisní diplomacii v OSN. Jsou tam specialisté, kteří vědí, že v kavárně OSN lze dosáhnout to, toho, aby se věci pohnuly. Někdy to jde, někdy to nejde. Děkuji a nyní pan doktor Adams. Děkuji vám a ještě jenom děkuji za pozvání a chtěl bych také poděkovat za to, že jste mi sem poskytli takové jeho africké a australské počasí při mé návštěvě. Hlavní otázka zněla, jak vlastně překonat ten rozpor mezi slovy a činy. Byla zde zmiňovaná Rwanda, a já jsem měl tou doby z čest pracovat ve Rwandě po genocidě a od přeživcí genocidy opakovaně slyšíte, proč to bylo dopuštěno. A bylo to proto, že Rwanda byla velice daleko od těch zemí, které byly důležité, byla to malá země bez ropy a byla to prostě nerelevantní země. Já bych to porovnal se situací o 20 let později, například v Středoafrické republice když jsem začal hovořit s vyslanci o Středoevropské eh, republice v OSN, tak by je nemohli ani ukázat na mapě, kdyby se ta země nemenovala tak, jak se jmenuje. A i tak bylo těžké vlastně přimět radu, aby se věnovala středoafrické, eh, středoafrické republice. A eh, byla zde vybudována tedy mise z deseti tisíci eh, příslušníky eh, OSN. A jde tady o hlavně o to včasné varování, o ten včasný zásah, prevenci. A zde může být také Evropský parlament velice důležitý při upozorňování na témata. A Evropský parlament samozřejmě nemůže vyřešit syrskou občanskou válku, ale může pomoci s například s tím justičním rozměrem, dalšími, tím 3M, potom také může pomoci v oblasti migrace a například také využít právo VETA v Radě bezpečnosti OSN a tlačit na členské státy, aby udělali více. A na závěr ještě něco, o čem jsem hovořil ve svém úvodním vystoupení. A to je opravdu důležité, klíčové. Já věřím v to anglicky vyjádřené 3i, idea instituce a individuální osobnosti, takže váš hlas opravdu je důležitý, nadále ho používejte, jste slyšet, když se ozýváte a poskytnete včasné varování o situacích v různých zemích a potřebujeme vaši pomoc a vaše odhodlání. Děkuji, děkuji všem kolegům. Děkuji panu Šimonoviči, panu profesoru Davidovi a panu Simonovi Adamsovi za jejich vystoupení. Možná, že některé vaše poznámky bude možné nějakým způsobem přimout a promítnout. Hovořilo se zde například o výroční debatě o páchání krutostí nebo o preventivně analýze rizik a vy jste říkali, že ne ní země, kde by nebyly páchány krutosti, to je také podně k zamyšlení a říkáte, že musíme od těch dokumentů přijít k činům a někdo řekl, že svět naslouchá, když europoslanci hovoří. No, já si tím zase tak úplně jistá nejsem, ale dobrá. Tak tvařme se, že tomu tak je. Víme, že doba je těžká, že je zde řada problémů, No a také si dost uvědomuji, že musíme dělat více v souvislosti se Sýrií, s Jemenem a dalšími zeměmi a musíme si uvědomovat, že před 22 lety se odehrály hrůzy ve Srebrenici a dobře si pamatujeme, co se dělo a rolí náš politiků je být aktivní. Děkuji vám všem, kteří jste sem dnes přišli. Děkuji za vaše vystoupení a těším se na další pozdější aktualizaci to, těchto témat, která zde zazněla. Děkuji.